pondělí a pokud nikdo proti němu nic nenamítne, bude platit za schválený. A nyní máme na pra- pořadu jednání nejdříve prohlášení komise k pracovnímu programu komise na rok 2013. Chci připomenout poslancům a poslankyním, že v rámci této rozpravy nebudu dovolovat žádné spontánní přihlášení o slovo. Jako první bude mít slovo místo předseda komise pan Ševčovič. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Vážení poslanci a poslankyně, je mi velkou ctí moci vám dnes představit pracovní program Komise pro rok 2013, který byl právě eh, přijat kolegiem, které právě stále zasedá. Tento program je kombinací intenzivního politického dialogu a úzké spolupráce mezi Komisí a Evropským parlamentem. Spolupráce s předsedy eh, výboru parlamentu byla výborná. Já si myslím, že ten strukturovaný dialog proběhl eh, v daleko větší míře než v loňském eh, roce. A rozprava o projevu o stavu Unie a nedávné výměny názorů mezi komisí a předsedy výborů byly velmi plodné, podobně jako setkání se mnou a vůbec všechny informační zdroje, které přispěly na formování eh, programu komise, byly velmi užitečné. Z diskuse bylo naprosto jasné, že náš program se musí zaměřit na to, jak může Evropská unie co nejlépe přispívat k naší hlavní prioritě, to znamená obnovení růstu a vytváření pracovních míst. Rok 2013 bude jednoznačně rozhodující v tom, že Evropa bude muset plnou silou začít čelit krizi, a začít používat eh, inteligentní a inkluzivní růst. Na základě rozpravy z dnešního dopoledne snad můžeme všichni eh, uznat, že neexistuje jedno nejlepší univerzální řešení, všichni musíme spolupracovat a my na evropské úrovni se musíme zaměřit na to, jak ukázat lidem správnou cestu a na to, abychom zajistili, že eh, budeme mít nějaké výsledky, které v roce 2014 budeme moci předložit voličům. Priority komise se týkají sedmi klíčových oblastí politiky. Jednak posun směrem k skutečné hospodářské a monetární unii. Tato unie musí skutečně být založena na politické a demokratické unii. Za druhé podpora konkurenceschopnosti prostřednictvím jednotného trhu a průmyslové politiky. Za třetí vytváření plně integrovaných sítí v telekomunikacích, energetice a dopravě což je předpoklad pro konkurenceschopnost, růst a pracovní místa. Za čtvrté, růst pro pracovní místa, podpora zaměstnaneckých služeb, podpora vstupu na trh, podpora vstupu na trh práce, zvláštní od, o, ustanovení a opatření pro zranitelné skupiny, zejména pomoc mladým lidem, kteří se potýkají s nezaměstnaností. Za páté využití e, zdrojů Evropy pro lepší konkurenceschopnost. Další prioritou je poskytování vyšší bezpečnosti všem občanům EU a nakonec, to nejlepší nakonec, posílení EU jakožto globálního aktéra a využití vše, veškerých našich potenciálů v oblasti obchodu. Pro všech těchto sedm klíčových politik program jasně stanovuje dlouhodobou vizi a cíle. Schrnuje, co chybí a vysvětluje, jakým způsobem se komise těmito tématy bude zabývat. Vážení poslanci a poslankyně, dovolte mi stručně vás provést několika hlavními prioritami. Podrobnosti o vytvoření skutečné hospodářské a monetární unie jsou předmětem hluboké reflexe. Dnes dopoledne se v debatě ukázalo, že diskuse budou i nadále pokračovat. Nicméně komise v krátké době předloží svůj náčrt tohoto plánu, který bude významným příspěvkem do rozpravy. Ukáže, jakým způsobem lze zaujmout ambiciozní přístup na základě existujících institucí, tak abychom zajistili plnou demokratickou kontrolu. Vytvoření tohoto plánu právě bude klíčovou prioritu pro příští rok. To ale znamená také modernizaci způsobů generování veřejných zisků a to jak na národní, tak na evropské úrovni. Komise dnes reagovala na požadavek těch členských států, které chtějí začít pracovat rychle o, e, na, na dani z finančních transakcí. Velké a malé členské státy, které jsou odhodlané být průkopníky v oblasti nového způsobu e, e, získávání příjmu a komise je v tom jedině podporuje. Chceme konkurenceschopný finanční sektor, tak abychom znovu e, zavedli a objevili růst i v reálné ekonomice. Už vidíme mnoho postupů v oblasti například ratingových agentur, e, a to jak v radě, tak v parlamentu. V roce 2013 se budeme zabývat stínovým bankovnictvím a e, vůbec postavíme celý finanční sektor na silnější základny. Firmy a domácnosti nemohou být otevřeny útokům manipulátorů úrokových sazeb. Ovšem tam se nezastavíme. Legislativa odsouhlasená zde v parlamentu už finanční sektor značně transformovala. Evropský semestr už je jedním se zavedených klíčových pilířů eh, hospodářské zprávy. Ovšem, abychom obnovili důvěru trhu a občanů Evropy, musíme udělat mnoho dalších kroků společně. Pakliže chceme stabilitu jako základ pro udržitelná pracovní místa a růst, je e, nutno nahlížet na konkurenceschopnost a důvěru jako na motory e, tohoto, tohoto systému. Evropa musí být silná průmyslová základna. Naše firmy mohou působit v zahraničí pouze tehdy, pakliže mají dobrou platformu doma. A proto potřebujeme silný jednotný trh. Musíme řešit mezery v regulaci, musíme řešit využití potenciálu v našich sítích, musíme využívat mobilitu a používat politiku politiku soudržnosti jako motor pro reformu, ne pouze jako pojistku. Eh, myšlenky eh, předložené komisí jste určitě viděli v rámci eh, Single Market Actu a Industrial Flagship. Je potřeba všichni táhnout za jeden Pro vás, abychom, se, abychom zajistili, že tyto aktivity a opatření budou vypracována a připravena k použití před rokem 2014. Eh, balíček víceletého finančního rámce pro roky 14 až 20 je naprosto, naprosto kritický. Je to přesně ta chytrá investice, kterou EU potřebuje a eh, za předpokladu, že do, dojdeme schody, bude příští rok potřeba vyvinout mnoho sil na finalizaci sektorálních nástrojů a programování příští generace projektů příštím roce se rovněž objeví klíčové iniciativy v důležitých oblastech, například přístup k finančním prostředkům pro malé a střední firmy, krácení nákladů v oblastech jako je DPH, investice do strategických sektorů, například jako farmaceutický sektor a dále elektronické dokumenty a infrastruktura širokopásmového internetu. Potřebujeme mít také dlouhodobou vizi pro občany, aby ti to věděli, kde vlastně žijí. Modernizovat infrastrukturu v ICT, energetice a dopravě jim to umožní. Také se musíme podívat na legislativu o letectví a e, a odpadu. Právě proto potřebujeme klimatickou a energetickou politiku řešit už v roce 2013. Vážení poslanci, abychom stavěli budoucnost, musíme používat nutně jako stavební kaveny mladé lidi. Krize mladých je krize v krizi. Je to krize generace, která je v podstatě ponechána, ponechána na lavičkách, pomyslného utkání a když se podíváme na situaci v jednotlivých členských státech, vidíme, že můžeme investovat daleko více do vlastních mladých lidí. Musíme cílit na vzdělání, zlepšovat přeshraniční spolupráci, školit mladé ve správných oblastech, chránit ty nejzranitelnější. Evropský semestr je přitom klíčem pro stimulaci eh, vytváření pracovních míst a vytvoření skutečně jednotného trhu práce v Evropě. V součástí našich opatření bude celá řada opatření, které, která umožní spolupráci národních úřadů působících v této oblasti. Konec konců už letošní balíček o zaměstnanosti mladých, jak doufám, bude důležitou součástí agendy Evropského parlamentu. V době, kdy se zaměřujeme na ekonomiku, zároveň nesmíme zapomínat na své svobody, protože svobody jsou zárukou naší prosperity. Chceme-li vytvářet pracovní místa, musíme dále rozšiřovat a chránit práva a svobody našich občanů. Evropa musí své občany chránit tím, že se bude přizpůsobovat novým rizikům. E, příští rok budeme podnikat konkrétní kroky na zlepšení justiční, e, justiční spolupráce, e, na ochranu finančních zájmů, na eh, eliminaci nelegálního obchodu se zbraněmi. To vše pomůže našim občanům eh, zajistit si svá práva. V roce 2013 komise bude i nadále chránit zájmy EU po celém světě. Pokud jde o zahraniční obchod, je to velmi důležité téma. Máme zde potenciál vytvoření až 2 milionů pracovních míst eh, v střednědobém horizontu. Máme klíčové partnery, jako je Japonsko nebo USA a spolupráce s nimi je pro nás zásadní. Evropa musí i nadále demonstrovat, že je pozitivní silou ve světě. Já si myslím, že to bylo velmi jasně uznáno tím, že například Evropská unie získala ocenění od výboru Nobelovy ceny. Efektivním rozvojem a humanitární pomocí cílenou na ty nejpotřebnější a politikou rozšíření, kterou chceme i nadále rozpracovávat, vytváříme z Evropské unie kotvu jistoty v našem regionu. A opět eh, vytvoření nové generace programu pro toto bude důležitý, důležitou součástí. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně, tyto roky jsou pro Evropu naprosto zásadní. Kroky, které v nich uděláme, určí naše směry na příštích několik desetiletí. Musíme co nejlépe využít zbytek tohoto volebního období a dovést co největší množství projektů do konce před rokem 2014. Komise se těší na velmi úzkou spolupráci s Evropským parlamentem a členskými státy, tak abychom se od programu dostali k pokroku. Doufáme, že se nám společně podaří udělat první kroky k eh, prosperující a nové Evropě. Děkuji za pozornost. Děkuji panu Ševčoviči a nyní se dostáváme k řečníkům za jednotlivé politické skupiny. Nejdříve bude mít slovo pan Sajer za Evropskou stranu lidovou na pět minut, prosím. Vážená paní předsedající, než začnu se svým projevem, tak bych eh, vám, dovolte mi, bych jménem Evropské strany lidové připomenul na revoluci a boj za svobodu v roce 1956. Eh, tato revoluce začala přesně tento den a v roce 2006 tehdejší maďarská vláda provedla útok na své vlastní obyvatelstvo nebylo to hodno tohoto dne, tohoto výročí. Vážená paní předsedkyně, program Komise na rok 2013 je strategický programový dokument. Parlament v různých výborech a v plénu se tímto tématem poměrně dlouhou dobu zabýval. My jsme ten nový text zatím neviděli, takže eh, Informace, které o tomto tématu máme, pochází eh, od pana místopředsedy komise. Nicméně já bych chtěl přivítat připravenost ze strany komise začít používat eh, některé prvky, které byly diskutovány na půdě parlamentu vlastně teprve před měsícem a které jsou součástí našeho zářijového usnesení. Je jasné, že nyní v době krize je potřeba si daleko výrazněji uvědomovat, jak načasujeme jednotlivé návrhy, ale rád bych zdůraznil, jak zdůrazňuje i naše usnesení, že komise i parlament musí být flexibilní a musí reagovat rychleji na eh, obtížnou situaci. Dovolte mi vyjmenovat několik bodů, které naše frakce EPP považuje za předpoklady pro to, abychom podpořili pracovní program komise. Samozřejmě podporujeme a hájíme eh, hájíme to, že komise má hrát svou roli eh, zcela plně a hájíme také komunitární princip fungování Evropské unie. Rádi bychom viděli lepší využívání eh, aktů v přenesené pravomoci, eh, v pře, eh, přenesené pravomoci, což je nový nástroj, který nám poskytla Lisabonská smlouva a je to zároveň nástroj, díky kterému můžeme kontrolovat práci komise a samozřejmě také ostatních institucí Evropské unie. Také podporujeme myšlenku komise snížení regulační zátěže Eh, respektive eh, zdůraznění těch regulačních oblastí, které jsou důležité z hlediska krize. Samozřejmě nemůžeme mluvit všeobecně, nelze deregulovat všechno, na co si vzpomeneme. Eh, krize nám přesně ukázala, kde je potřeba více regulace a kde by naopak stačilo regulace méně. Celkovou regulační zátěž je však potřeba snížit. Také jsme připraveni podpořit komisi v implementaci a načasování implementace evropské legislativy Samozřejmě eh, my můžeme v parlamentu říkat, co chceme, pakliže členské státy nebudou legislativu, kterou my schválíme, eh, uplatňovat. Chceme také eh, podpořit vizi a roli Evropské unie v celosvětovém měřítku, zejména s ohledem na projev předsedy Barosa na zářijovém zasedání, respektive hovořím teď o jeho projevu o stavu unie my jako poslanci parlamentu, přímo volení poslanci parlamentu, máme zodpovědnost za činnost Evropské unie a případnou nečinnost. A proto zcela správně chceme a požadujeme evropskou přidanou hodnotu a jsme připraveni reagovat rychle na eh, různé nové situace pomocí například zrychleného, zrychleného postupu, pakliže to bude potřeba pro dobro evropských občanů. Ovšem zároveň jsme odpovědni za kontrolu činnosti komise a ostatních institucí, pokud jde o efektivní využívání peněz daňových poplatníků. Dále chceme podpořit eh, stanovisko komise k politice soudržnosti, jak jste zmínil. Vy jste zmínil eh, nezaměstnanost mladých, to bylo součástí naší rozpravy i posledně a zároveň možnost vlastně zaměstnatelnost eh, seniorů v Evropě. A podporujeme také mobilitu. Rád bych eh, zdůraznil také to, co říkal pan místopředseda, že je potřeba vytvořit potřebná opatření pro posílení průmyslového základu v Evropské unii. To je velmi důležité téma pro e, naši frakci je samozřejmě jasné, že plná implementace vnitřního trhu se závazným časovým harmonogramem je také velice důležité téma. A poslední bod, který bych zmínil, je to, že eh, když něco děláme, tak bychom měli jasně stanovit harmonogram, kalendář, jak budeme pokračovat. A to by tak mělo být i v pracovním programu komise. Ovšem musíme být flexibilní, musíme být reaktivní, protože fakt je, že naše odpovědnost nekončí tím, že splníme něco, co jsme si předem načrtli. Spočívá také v tom, že jsme inovativní a reagujeme na novou situaci, na to, co přinese doba. Takže to jsou předpoklady, eh, na základě kterých jsme připraveni podpořit pracovní návrh, komise, eh, návrh programu komise. Děkuji. Děkuji, kolego Sajere. A nyní za socialisty a demokraty má slovo kolega Enrique Guerrero Salom. Děkuji, paní předsedkyně, pane místo předsedo. Eh, projev o stavu Unie a další eh, mm, eh, projevy v podstatě znamenají, že pan Barroso se domnívá, že zaměstnanost je klíčem pro řešení krize jako, krize jako takové a reformy budou fungovat pouze, pokud budou spravedlivé, protože nerovnost je věc neudržitelná. A nakonec nám také řekl, že globální konkurenceschopnost Evropy závisí na sociálním modelu Evropy. Myslím si, že to je jasná diagnóza, to je velice správná premise, ale jsou to pouze slova, poněvadž e, e, mezi slovy pana Barosa a mezi programem komise je propast, nepřekonatelná propast, bych řekl. Co se například eh, stalo s programem 2012? Eh, v podstatě více než polovina programu nebyla splněna, jako například obnova strategie pro bezpečnost a zdraví, práva pracujících, eh, právo na, na svobodu pohybu zaměstnanců, pracovníků. To všechno se dotýká našich spolupčanů, směrně jako směrnice o tabáku a mm, která e, rychle by měla být projednána v parlamentu. A vlastně v komise i mm, přerušila projednávání e, různých tedy e, nástrojů a odložila do roku 2013. A kde jsou opatření boje proti nezaměstnanosti mladých například? Protože my zde přece máme Evropskou platformu pro ti mm, sociální exkluzi a nezaměstnanost mládeže v Evropě je více než 20% a v řadě zemí je to i dokonce více než 50%. A my samozřejmě vítáme všechny záruky pro zaměstnanost mladých, ale na to potřebujeme vehementnější, lépe koordinovanější strategii. Eh, mm, zde je problém, že chybí sociální témata, témata zaměstnanosti chybí smlouvy nás žádají, abychom koordinovali zaměstnanost a e, se zárukami, e, jako je sociální ochrana, aby to bylo propojeno s ekonomikou. Ale komise si zvolila e, strategii, která se týká stabilizace cen a fiskální disciplínu si zvolila, což se ukázalo, že nefunguje. A pokud je zde nějaké ponaučení ze zkušeností, které jsme zažili, je, že měnová unie bez sociální ekonomické eh, unie není udržitelná. A to je důvod, proč eh, my chceme, stejně jako i řekl pan místopředseda, aby hm, toto sociální řízení v širokém slova smyslu bylo součástí evropského semestru, aby evropský semestr eh, byl více inkluzivní, aby měl i sociální dimenzi, která bude spojená s cíly Evropy 2020 musíme dbát na to, aby eh, měnová ekonomická unie nebyla samoučelná, aby to byl pouze nástroj pro blahobyt spoluobčanů, eh, aby to byla záruka pro řádný život mm, mládeže, aby to eh, bylo mm, něco, co zaručí aktivní politiku zaměstnanosti a sociální práva. Proto apelujeme na komisi, aby obhajovala komunitární metodu, abychom se vyhnuli reformám, které by poškozovaly pozici Evropského parlamentu. A poslední slovo bych chtěl zdůraznit, že je nutné, aby Evropská Evropská unie se eh, i eh, zavázala k tomu, že bude poskytovat eh, potravinovou pomoc obzvláště chudým spoluobčanům, o které se musíme postarat jako Unie a abychom tedy i tak vlastně i tedy se v tomto pomohli i národním administrativám, národním vládám a poskytli pomoc také. Děkuji a za Alde má kolego Andrew Dav slovo. Paní předsedkyně, pan Barroso hovořil o tom, že <clears throat> zveřejní takový nástěn všech těch základních stavebních kamenů, které potřebujeme pro to, abychom měli skutečnou měnovou ekonomickou unii. Mně to nebylo jasné. Zdali vůbec takové ty základní kameny budou obsahovat i návrh týkající se toho záchraného fondu. E, já bych e, pro tedy umořování dluhů, já bych byl velice rád, aby nám to komise objasnila. Ono by to bylo velice problematické potom, aby parlament e, souhlasil s tím dvoubalíčkem, takzvaným two-pack, když nebudeme vědět, jak je to s jednáním o tomto záchranném fondu pro eh, umořování dluhu. Dále, také i zde, eh, teď je to otázka eh, resignace pana komisaře Daliho, jaký je osud hm, tabákových výrobků, respektive směrnice, která se toho týká. To je hm, pro parlament věc vysoce zajímavá. Hm, já myslím, že pan Ševčovič Eh, teď má na starosti portfolio bývalého eh, komisaře Daliho. Tak snad nám k tomu něco poví. A za třetí, samozřejmě je vynikající zde mít všechny ty plány, eh, které se týkají legislativních návrhů pro vnitřní trh. Ano, ale celý ten balíček vůbec není ještě kompletní. Například směrnice o službách, ta je v tomto klíčová, tak ta zatím není účinná eh, v několika členských eh, státech. A nebo směrnice o patentech, tak je pořád ještě není účinná. A mm, ALDE naše politická skupina by chtěla zdůraznit eh, to, že je nutné do, eh, vůbec završit stávající program a implementovat předpisy, které jsme vypracovali a které by již měly být účinné. A potom teprve uvidíme jasně, jaké eh, eh, budou ty další plány týkající se vnitřního trhu. Děkuji. Děkuji, pane Dafe. A nyní paní Rivazi, nyní za zelené. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, milí kolegové. Teď, eh, dnes, tento týden Eh, budeme jednat o absolutoriu různých eh, agentur a eh, náš názor je, že naše instituce jsou příliš otevřené různému lobismu a mají problém s transparentností a zároveň chceme, abychom měli instituce, které budou očištěny od kolize konfliktu zájmu a zde opět vidím, že to je špatné s dobrým jménem komise a já za tedy naši skupinu a i za další politiky v Evropě tedy eh, se chci zeptat, jak je to s demisí Johna Daliho a jak je to s eh, revizí eh, směrnice o tabákových výrobcích. To se již plánuje delší dobu to je eh, aféra, která eh, ve mně zbuzuje velké eh, překvapení, protože zatím je něco nekalého za tou domělou korupcí. Máme přece právo na detaily. Samozřejmě pan komisař nemůže být nad zákonem, nestojí nad zákonem, musí skládat účty jako každý jiný občan. Ale <clears throat> komisaři také nemohou být pod zákonem. Já mám pocit, že my eh, Johnu Dalimu eh, upíráme to základní právo na prezumpci viny. Neviny, to znamená, eh, zatím nebyla prokázána vůbec jeho vina, nebylo nic, žádný důkaz nebyl předložen. Tudíž já bych ráda, aby komise nám to osvětlila. Jaké právní ustanovení, jaké nařízení nebo jaké ustanovení lze použít pro Eh, jeho prokázání jeho viny. A přece to nemůže být takový jenom manévr pro to, abychom tím schodili ze stolu eh, novelu mm, tabákové směrnice. Chtěl bych, aby pan komisař nám vysvětlil tuto mimořádnou situaci a já bych chtěla apelovat na Olaf, aby Olaf nám předložil co nejdříve svou zprávu. Kromě toho já jsem si přečetla korespondenci pana Barosa, který říkal, že ta tabáková směrnice nebude odsunuta, odložená. My bychom chtěli o tom vědět více, jaký je harmonogram, protože již je tady rok sklus. Směrnice je přece připravena. A já tedy eh, se ptám komise a chci, aby udělala vše pro to, aby tato dlouho očekávaná směrnice byla realizována. A eh, musíme, te, my máme za to, že to je eh, skutečně eh, velice eh, nutné z pohledu veřejného zdraví a je třeba, aby byla teď přijata, protože jinak to bude odsunuto na příští legislativní období. A kdo na tom vyhraje? Přece tabákové lobby. Děkuji, paní Rivazi. A nyní za EKR kolega Malcolm Harbour. Dvě minuty. Thank you very much, Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Jménem své frakce a jménem eh, jednoho z těch, který pracoval na tomto balíčku a jako předseda eh, výboru pro vnitřní trh vítám tu sadu iniciativ, které byly předloženy. Asi to nebylo úplně neočekávané, že ano, ale já bych se rád vyjádřil k prezentaci tomuto. Říkám panu Ševčoviči, toto vlastně vůbec není pracovní program komise, že ano, to je seznam nových iniciativ, ale jak mnoho mých kolegů už řeklo, a ačkoliv nové iniciativy jsou důležité, tak jak vypadá práce na projektech zahájených v roce 2012 a dříve, které zatím nejsou dokončeny? A to je také důležitá část, velmi důležitá část práce komise, že ano? A tím vlastně se vracím k tomu, co už řekli předřečníci, a to je implementace a vymáhání stávajících nařízení a směrnic. Takže například v oblasti, která mě nejvíc zajímá, kterou já nejvíc znám, příští rok jsem si jist dokončíme eh, revizi směrnice o veřejných zakázkách, což bude vyžadovat intenzivní školicí programy a transpozici ve všech členských státech, aby to bylo skutečně efektivní. A já bych vám, pane komisaři Ševčoviči, řekl, že do budoucna váš pracovní program musí být celý pracovní program. Nechceme vidět jenom nové iniciativy. Chce, chceme vědět, jak se vám daří v těch oblastech, ve kterých už pracujeme, protože to je vaše role, to je důležitá součást vaší role jako komise. My chceme vědět, co děláte, chceme vědět, jak se vám to daří. Kolega Andrew Duff zmínil směrnici o službách, na té se velmi aktivně podílel můj výbor. A druhá věc, co zde úplně chybí, je toto. Opět na konci máme seznam vašich nápadů o zjednodušení nařízení, ale chci vám připomenout, že v našem pracovním programu a usnesením o něm jsme specificky komisi vyzvali k tomu a žádali, jsme to, aby se zlepšilo vypracovávání legislativních návrhů a aby se komise vypořádala s kvalitativními nedostatky studie dopadu. A o tom tady vůbec nic není, ani čárka. Proč ne? My víme, že generální tajemní komise pracuje na zrevidování e, této oblasti. A to tu také vůbec není. Takže příště si koukejte udělmácí úkoly a dejte nám pořádný pracovní program, iniciativy, kvalitu, kontinuitu, implementaci. Dělejte svou práci pořádně správně, pane Ševčoviči. Nejenom částečně. A přestaňte, prosím, čančat eh, ty nápady, které už máme nějakými sub iniciativami a subsubiniciativami. Udělejme práci, kterou máme pořádně. Děkuji. Děkuji. Teď paní Anderson jménem GUE NGL. Děkuji. Eh, pracovní program komise nám dává mnoho k zamyšlení, ovšem ehm, Hlavní jsou detaily. Eh, potřebujeme znát více podrobností, zejména eh, u těch sedmi oblastí politiky, které jste zmínil. Chceme konstruktivní a pozitivní vstupy o návrzích, které snad mohou být ku prospěchu eh, občanů Evropy. Celkově to, podle nás je tento program další promarněná příležitost. Potřebovali bychom radikálně nový přístup Vůbec se tu nezměňuje směrnice o tabákových produktech, která už měla být připravena dávno. E, konec konců tento program musí upřednostňovat potřeby a ne profit lidí. Je potřeba uznat, že e, úsporná opatření jsou neprospěšná zejména pro děti a ženy. Chudoba mezi nimi se zvyšuje a oni očekávají vaše slova o růstu a pracovních místech. Bez tedy této ultrapozitivní rétoriky je potřeba začít konečně něco dělat s podfinancovaným sektorem nových pracovních míst. A konec konců tento sektor v podstatě vůbec není přiřazen k té ideologii úspor. Konec konců v dnešních dnech je v celé Evropě 25 milionů nezaměstnaných lidí a to číslo stále roste. Je zklamáním, že pracovní program vůbec neho hovoří o, e, o nedokončených politikách, například zaměstnanost veřejné služby nebo podmínky ve třetích zemích. E, my z té krize se nedostaneme tím, že budeme snižovat platy a e, rušit pracovní místa a snižovat výdaje ve veřejném sektoru a že budeme nalévat miliardy a miliardy liber nebo euro nebo čehokoliv jiného do bank. Na základě projevu o stavu Unie pana eh, Barose jsem si myslela, že by bylo potřeba, aby jim někdo pořádně zatřásl. A upřímně řečeno, vám by to taky prospělo, pane komisaři. Musíte lépe začít chápat ty škody, které jste napáchali na životech evropských občanů úspornými opatřeními, která neustále procházejí evropskými institucemi, ať už parlamentem nebo komisí. Děkuji. Děkujeme paní Anderson a děkuji, že jste podstatě jediná, kdo dodržel stanovený čas. Teď má slovo pan Simaňsky eh, e, za EFD. Pani, paní předsedající. Děkuji, paní předsedající. V minulém roce měla komise mimo jiné záměr eh, pokročit v oblasti provídání balíčku, který se týká klimatu a ekologie. Nyní jsme ve třetí fázi systému ETS, či respektive do ní vkročíme. V tomto rámci komise eh, čím dál tím více se potýká eh, s tím, že má zásahy do ekonomik členských států. Nejde o to, že není tam ani souhlas parlamentu, ani členských států. Například program, návrh programu po snížení CO2 to je pouze příklad. Je tedy teda zde celá řada činností komise, které mohou vést k tomu, že v krizi ekonomiky členských států se dostanou ještě pod větší tlak. V Polsku je ekonomika zaměřena na uhlí. A zde mám na mysli žádost mých krajanů, kteří si přejí, aby byl pozastaven ten klimatický balíček, který se který má negativní dopad na část našeho kontinentu. My toto podpoříme. Před rokem komise zavedla rok občanů. Děkuji, pan předseda, paní předsedkyně přerušuje a má slovo pan Brons. Priority komise je větší integrace a ne opatření, která by skutečně vyřešila ekonomické problémy lidí v Evropě, jak, které jsou příčinou recese, jako je nezaměstnanost, jako jsou tedy <clears throat> snižující se příjmy, příjmy a dávky a ten program škrtů spíše má produkovat nezaměstnanost a nebojovat proti ní. Jedna z politických oblastí je e, skutečná ekonomická a měnová unie a Euro je ale nadhodnoceno v zemích Jižní Evropy a to ještě zhoršuje recesi i v těchto zemích na jihu. Další prioritou je údajně využívání zdrojů EU pro zlepšení konkurenceschopnosti. Země s nadhodnocenou měnou přece nemohou konkurovat eh, ani se zeměmi ve svém regionu. A, eh, eh, znamená, global, global, globální ekonomika znamená, že mm, naše Eh, že, eh, že eh, naši zaměstnanci tedy pracují za mm, podmínek, které se přirovnávají otroctví. Děkuji a nyní pan Ševčovič, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně, já se pokusím zareagovat na většinu příspěvku poslanců a poslanky. Pracovní program komise a návrh, náš návrh já mm, se omlouvám, že jsem nebyl schopen vám rozdat ten text, protože byl eh, mm, připraven před hodinou a půl a já jsem vám ho chtěl prezentovat okamžitě a já eh, jsem přesvědčen, že jakmile bude oficiálně odsouhlasen, tak vám bude k dispozici co nejdříve. Pokud je o vztah mezi těmi delegovanými akty a Eh, eh, prováděcími akty, jak řekl pan Sayer, jak použít ty tedy akty v přenesené působnosti, takzvané delegované a potom ty prováděcí. Eh, ano, to zde samozřejmě zdrojem je zde smlouva, která jasně říká, pro jaké politiky lze použít delegované akty a pro jaké je, je třeba použít prováděcí akty. To je téma, o kterém jsme ze, široce, hovo, ze široka hovořili na, z konferencí předsedů a Eh, dohodli jsme se na tom, že potřebujeme lepší koordinaci eh, legislativního procesu a to mm, postupně, protože co se stává, že eh, akty delegované oproti těm prováděcím nakonec se stanou vlastně mm, takovým vyjednávacím artiklem, který se eh, použije až na konci vyjednávání a potom by musela komise tedy obracet se třeba na Evropský soudní dvůr, aby se eh, zvrátilo to, že někdy třeba byl zvolen špatný právní nástroj v konkrétním legislativním návrhu. Takže Jde o to úžej eh, spolupracovat, respektovat smlouvy a nepouži, nepoužívat tedy vždycky eh, ten, toto jako argument až na konci legislativního procesu. Dále, <clears throat> pokud jde o Eh, návrh eh, komise eh, snížit administrativní zátěž, s tím všichni souhlasíme. My jsme si stanovili číslo 31% a to je náš společný úkol. Komise bude pracovat na tom, ale jak se to reálně používá v členských státech. Můžeme zde intenzivně sice spolupracovat, ale ne vždy všechny ty naše snahy ke zjednodušování se dostanou na národní úroveň. Proto musíme spolupracovat na tom, aby došlo k reálnému snížení administrativní zátěže na úrovni národní. Pan Harbour, ano, vždycky lze se poučovat z hodnocení dopadu. My to děláme již určitou dobu. Jsem rád, že Evropský parlament také se do toho vložil, také provádí vlastní hodnocení dopadu pozměňovacích návrhů, které navrhuje a myslím, že prostřednictvím společného úsilí zlepšíme kvalitu eh, hodnocení dopadu našich legislativních návrhů. A teď efektivita. Rok 2012. My jsme navrhli 16 hlavních iniciativ, splnili jsme pouze 8 a jak víte, ještě není konec roku. Jsem přesvědčen, že dodržíme tradičně vysokou úroveň plnění programu. Já jsem si prověřil čísla a 2010-2011 e, tam jsme splnili více než 90 takže mm, uvidíme. Pokud to číslo se zde bude lišit, tak se sejdou experti a jde o to, abychom e, samozřejmě ale nejprve se dohodli, že počítáme to na stejném základě. Krize zaměstnanosti. Zcela souhlasím, že to by měla být e, klíčová priorita pro příští rok a já jsem to řekla i úvodem. Ano, tak tomu bude. Již v prosinci předložíme balíček zaměstnanosti mládeže, kde také navrhneme, aby eh, zde byla taková záruka zaměstnanosti mládeže a budeme vycházet ze zkušeností, které jsme načerpali eh, eh, díky akčním týmům které působily v těch členských státech, kde je vysoká míra nezaměstnanosti mladých. Jde o to rychle umět relokovat fondy a díky tomu myslím, že vytvoříme více než 400 tisíc pracovních míst pro mladé lidi, které budou přímo podporovány z evropských fondů. Dnes dopoledne jsme hovořili o víceletém rámci a zde, když jsem hovořil o radě, tak zde je jedna taková červená linie, která se opakuje ve všech mých poznámkách. Je třeba zajistit, aby 25 evropských fondů v rámci příštího finančního rámce, aby se právě věnovalo Evropskému sociálnímu fondu. A komisi to je jasné, to chceme, jakékoliv snížení tohoto procenta je pro nás nepřijatelné a doufám, že budeme schopni přesvědčit členské státy, protože také jsem to viděl i Eh, jako viděl jsem takovou úvahu, že my používáme evropské fondy, abychom vytvářeli podmínky pro eh, zaměstnanost mládeže a eh, starších spoluobčanů, aby měli řádné kvalifikace. Několik řečníků také i zmínilo situaci, která se týká bývalého kolegy komisaře Daliho a tabákové směrnice. Pokud jde o rezignaci pana komisaře Daliho, Tady bylo jasné, že, eh, a, eh, že eh, zde tedy předseda komise a pan komisař diskutovali o zprávě Oliv, Olafu, diskutovali s Olafem a ve světle těchto diskuzí se ukázalo, že jeho, funkce, jeho setrvávání ve funkci je neudržitelné. Tudíž proces již začal, bude jmenován nový komisař a já jsem přesvědčen, že tady i na základě prvotních kontaktů v parlamentu, že uspořádáme nové slyšení s novým kandidátem za pár týdnů a nový komisař bude schopen nastoupit do funkce velice brzy. Také jsem již jednal o plánu pro příští týdny, jednal jsem o tom s předsedou výboru Envy, za pár minut se sejdu s panem Harborem a chci vás ujistit, že práce, která byla začata, bude pokračovat, to znamená, všechna jednání mezi námi budou pokračovat, pokud je o tabakovou směrnici. To je pro komisi priorita, aby to, byla, aby to bylo toto legislativní období, které vyřeší novelu tabakové směrnice. Předložíme dobrý návrh, jsem si jist a já doufám, že zde eh, se dohodneme eh, v prvním čtení s Evropským parlamentem. Samozřejmě by bylo přirozenější, kdyby nový komisař mohl začít ten proces od samého začátku a být eh, u těch trialogů od začátku až do konce. Já bych tedy proto chtěl, aby jeho jmenování bylo řádně načasováno a doufám, že to bude brzy. Ujišťuji vás, že to je priorita číslo jedna, předložit tabákovou směrnici včas, aby tento parlament ji mohl Děkuji. Děkujeme vám mnohokrát, pane místopředsedo Ševčeviči. Dámy a pánové, diskuse o pracovním programu Komise na rok 2013 je dokončena a můžeme se posunout k dalšímu bodu na našem pořadu jednání, to je doporučení eh, Vitala Moreiry